A pakliže tento milý muž na vás zamává, tak se prosím pěkně usmějte. Děkuji a teď se dostáváme k hlasování. E, než se dostaneme k hlasování, mám na vás prozbu, dámy a pánové, na závěr hlasování, až uzavřeme veškeré hlasování, moc vás prosím o krátký okamžik, zůstaňte sedět, protože vám musím potom dát důležitou informaci. Prosím pěkně, bude to velice krátké, ale po závěru hlasování vyčkejte, musím vám něco důležitého sdělit. A teď se dostáváme k hlasování o zprávě paní Ny Riady Paní zpravodajka má na dvě minuty slovo. Prosím pěkně. Pani Niriada. Pani Niriada. Eh, Vážení kolegové, vážený pane předsedo, tím, jak sílí tlak na pracovníky vzhledem k ekonomické krizi, je Fond pro přizpůsobení se globalizaci nesmírně důležitým fondem, který dává příležitost členským státům umožnit lidem, kteří přišli o práci vlivem ekonomické krize, získat příležitost naučit se novým dovednostem, které by jim zjednali přístup na pracovní trh. To je zcela zásadní, protože právě investice a dlouhodobé výnosy přispějí ke kvalitě pracovních míst v členských státech. A Eh, tady jde o eh, ustanovení, které usnadní čerpání prostředků z tohoto fondu ve členských státech, které čelí eh, nesmírně vážným sociálním, ekonomickým a finančním potížím. Je zapotřebí podporovat snadnost přístupu na regionálních úrovních tak, abychom podporovali řešení lokální, řešení na místní úrovni tak, aby byla pokryta každá situace, která spadá pod EGF. Eh, e Jde o rámec rozšířené spolupráce mezi členskými státy a eh, regiony, kde bude docházet ke koordinaci a sdílení expertních znalostí. Takže já vás prosím, abyste vyjádřili podporu tomuto pozměňovacímu návrhu. Děkuji. Děkuji paní Niriada a nyní budeme jmenovitě hlasovat eh, o tomto návrhu. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně? Ano, takže hlasování je uzavřeno. Zpráva je přijata. Gratuluji paní Miriada. Dostáváme se ke zprávě kolegy Kircose což je požadavek na Evropský fond přizpůsobení se globalizaci. Je rovněž jmenovité hlasování, otevírám hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Ano. Končím tedy hlasování. I tato zpráva je přijata. Máme tu ovšem technický problém, dámy a pánové. Fotografové nemůžou fotografovat, když zrovna hlasujete. Nebo když něco mačkáte na hlasovacím zařízení. My budeme s tím hlasováním poměrně rychle hotovi. Já bych teď chtěl uh, vám něco navrhnout. Kdybyste teď chvilku zůstali sedět, uh, tak vás fotografové můžou vyfotografovat a potom budeme pokračovat s hlasováním. Souhlasíte s tím všichni? Dobře. Takže prosím, udělejte, co potřebujete, ale rychle. Budete i mě fotografovat?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 Takže děkuji vám, dámy a pánové, eh, za eh, disciplinovaný výkon a pokračujeme s hlasováním. Na řadě je zpráva eh, Murešan, také jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, takže končím hlasování. Zpráva je přijata. Dostáváme se ke zprávě paní Meky. Také jde o Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zpráva je přijatá. Jdeme na zprávu e, kolegy Tanga. Také jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě kolegy Gonzálese Ponce, jmenovitě Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Dámy a pánové, děkuji vám. Zpráva je přijata a já vás prosím o ještě chviličku pozornosti. Jak víte, dámy a pánové, 16. července na plenárním zasedání poslanec Korvin Mike pronášel výroky, které nejsou v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu. Šlo konkrétně o rasistické